Uh, următoarea dezbatere pe ordinea de zi este prezentarea raportului anual al Curții Auditorilor două mii treisprezece Nyní se bude prezentovat výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2013. A já zde srdečně vítám předsedu Evropského účetního dvora, pana Vitora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 Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady bez dalšího prodlužování rovnou začnu. Vážení poslanci, vážená paní eh, komisařko Georgievo, je mi ctí předložit tomuto plenárnímu zasedání Evropského parlamentu výroční zprávu účetního dvora za rozpočtový rok 2013. Nacházíme se nyní v čase důležitých změn pro Evropu. Nová Evropská komise stojí před řadou velkých výzev. Jednou z nich je zlepšit řízení rozpočtu EU. Vážení poslanci, na začátku tohoto nového období výroční zpráva účetního dvora uvádí, že finanční řízení EU jako celek zdaleka není dostatečně dobré. Cílem je zajistit nejenom vynakládání prostředků, ale také, že budou plněny náležité cíle a že budou zajištěny náležité výsledky. Pokud se týká o výdaje prostředků EU, bylo vynaloženo na platby více než 148 miliard euro v roce 2013. Účetní dvůr dospěl k závěru, že tyto operace byly v roce 2013 náležitě zaúčtovány což znamená, že jsme schválili čistý auditní výrok o spolehlivosti účetní závěrky EU každý rok od roku 2007. Navštory vysoké míře plateb, které činily téměř 99 disponibilního maxima pro daný rok, nevypořádané finanční závazky vzrostly do konce roku 2013 o dalších 9 miliard euro. Svědčí to o rostoucím tlaku na hotovostní toky v EU. V této souvislosti by Evropská komise měla vypracovat náležité prognózy, aby tak reagovala na možný nedostatek prostředků. Zároveň je potřeba zajistit, aby počáteční investice financované z rozpočtu EU odrážely skutečné potřeby v oblasti hotovostních toků. Například méně než polovina skutečně vyplacených prostředků konečným příjemců do konce roku 2013 eh, byla, byla tedy ze 14 miliard euro vyplacena méně než polovina. Vážení poslanci a vážené poslankyně, z rozpočtu EU se sice realizují výdaje, ale až příliš mnoho pladeb stále není vypláceno v souladu s pravidly. Celková míra chyb byla výrazně na tzv. Prahem významnosti ve výši 2 V roce 2013 účetní dvůr odhaduje, že celková míra chyb činila 4,7 oproti tomu v roce 2012 to bylo 4,8 Mírou chyb byly ovlivněny všechny výdajové oblasti. Jedinou výjimkou bylo 10,6 miliardy euro, které EU vydala na svou vlastní zprávu. Účetní dvůr odhaduje, že míra chyb je vyšší v rámci sdíleného řízení mezi komisí a členskými státy než v jiných případech, kdy výdaje přímo řídí Evropská komise. Navíc, třeba že mm, nápravná opatření komise a vnitrostátních orgánů pomáhají udržet celkovou míru chyb co nejníže, je možné udělat ještě podstatně více pro to, aby k chybám nedocházelo vůbec. Například míra chyb u rozvoje venkova byla snížena, by mohla být výrazně snížena promiňte, z 6,7 na 2 pokud by vnitrostátní orgány využily všechny informace, které mají k dispozici předtím, než požádali komisi o propracení částek. Hlavními zdroji chyb na které by si měly vnitrostátní orgány dávat pozor, jsou nespůsobilé výdaje, závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a nesprávné vykazování zemědělských ploch. Dle názoru účetního dvora by komise a orgány členských států se měly v první řadě soustředit na prevenci těchto chyb, které vznikají z výše uvedených důvodů, a to v neposlední řadě proto, že takové chyby představují riziko z hlediska efektivity a účinnosti výdajů EU. Vážení poslanci, v programovém období 2007 až 2013 se správci prostředků EU soustředili v první řadě na vynakládání dostupných peněz, v druhém plánu na dodržování pravidel a teprve potom, a to v poměrně omezené míře, se soustředili na dosahování výsledků toto je potřeba změnit. Ve své výroční zprávě uvádíme řadu příkladů z 19 zvláštních zpráv, které Účetní dvor v roce 2013 vydal, abychom ukázali, jak by větší důraz na výsledky mohl posílit výkonnost. V této souvislosti Účetní dvůr vítá iniciativu komise přeorientovat se z kultury založené na výdajích na kulturu založenou na výkonnosti. Účetní dvůr bude vyžadovat, aby kultura výkonnosti se zaprvé zaměřovala na to, že budou dosahovány co nejlepší výsledky i s omezenými finančními zdroji. Za druhé, vhodné cíle pro dosahování co nejlepších výsledků a také spolehlivé informace o pokroku jejich dosahování. A za třetí, bude potřeba, aby byly vhodné pobídky zaměřené na podporu výkonnosti a rovněž sankce v případě špatné výkonnosti. Až do posud se finanční manažeři EU ocitali pod tlakem, aby utratili veškeré prostředky, jinak se vystavili riziku, že o ně přijdou. Konečně je potřeba, aby celkové dosažené výsledky v rámci EU byly viditelnější. Zejména je potřeba, aby Evropská komise ve své výroční hodnotící zprávě dala více prostoru evropské přidané hodnotě rozpočtu EU a pokroku při dosahování cílů strategie Evropa 2020. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, při zlepšování finančního řízení EU nejde o volbu mezi realizací výdajů, dodržování pravidel a dosahování výsledků. Všechny tyto tři věci je potřeba zvládat zároveň. Bylo by to snažší, pokud bychom měli jasné cíle a jednodušší pravidla pro vynakládání peněz. Doufám, že z výroční zprávy za rok 2013 je zřejmé, že naše instituce je pevně odhodlána pomoci tomuto parlamentu i ostatním orgánům EU, aby byly co nejlépe využity prostředků EU. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Silva Caldeirovi a dále vystoupí paní komisařka Georgieva, prosím. Thank you very much, Madam President. Já vám děkuji, paní předsedající. Vážený pane uh, předsedo Caldeiro a paní zpravodajko, eh, Začala bych tím, že eh, zopakuji na tomto plenárním zasedání, že si vážíme hm, té komplexní zprávě, kterou nám eh, důr předkládá a, a také těch konstruktivních doporučení. Důr na rok, za rok 2013 eh, určil eh, chybovost 4,7%. To je pořád docela daleko od toho dvouprocentního cíle, pokud jde o ten práh významnosti, který, eh, který je naším cílem. Ale je to tak trošku níž než eh, minulý rok, kdy to bylo 4,8% a co je nejdůležitější, ten trend z předchozích let, kdy se eh, zvyšovala chybovost, byl zastaven během roku, kdy se vydala rekordní částka 148 eh, miliard eur na programy, jejichž eh, implementaci komise podporovala. Jsem ráda, že kolegové eh, v komisi využili doporučení účetního dvora ve svých snahách v posledních letech. Mám-li tedy, mám ovšem říct, mám-li říci, co je pro mě nejdůležitější, je, že musíme vytrvat, musíme ve své práci pokračovat. Za druhé, velmi nás těší, že můžeme eh, naše občany i eh, zaměstnance eh, ujistit, že už sedmý rok v těch Mm, v účetních závěrkách nejsou významné nesprávnosti. Že to, co eh, my řídíme v komisi, je pod dvouprocentním Prahem a že eh, závazky ve všech oblastech výdajů eh, získaly pozitivní výrok. Stejně jako v minulosti eh, nás eh, vůr vybízí, abychom se zabí, nabí, zaměřovali na politiku soudržnosti a eh, politiku zemědělskou, to znamená oblasti sdílené odpovědnosti. Jak jsme, jak už bylo zdůrazněno v minulé zprávě, existuje faktor, který má jasně dopad a tím jsou eh, velice složitá pravidla v eh, zadávání veřejných zakázek a ve stanovování eh, v přípustnosti. To jsou věci, kterými se dvůr chce zabývat. My víme, že se musíme snažit se zemskými státy odstranit tyto věci, protože o tamtud vyděláme nejvíce, když budeme chtít dosáhnout lepších výsledků v nadcházejících letech. Také bychom eh, chtěli eh, vážným poslancům připomenout, že stále musíme řešit eh, jeden konkrétní problém a tím je víceletá povaha našich programů oproti tomu, že účetní dvůr vydává své zprávy každý rok. Každý rok čelíme situaci, kdy jsou provedeny oprávky v nadcházejících letech, ale ty už eh, nejsou zachyceny v eh, zprávě. Jenom abych ukázala ten rozdíl mezi tou eh, výroční chybovostí a zbytkovou chybovostí, tak v, v posledních pěti letech objem finančních oprávek dosáhl, dosahoval průměrně 2,2 našich plateb. Jinými slovy, ta chybovost by bývala byla nižší. Nicméně nechci obhajovat ten stávající stav, protože nejdůležitější je hledět vpřed. A když hledíme vpřed, tak chci říct dvě věci. Za prvé, na léta a na programové období 2014-2020 jsme zavedli nová pravidla na základě tří hlavních zásad. Zjednodušení, zjednodušené nákladové varianty ke snížení administrativní zátěže a jak komise říkala, ke snížení chybovosti potom je to takzvané e, vlastnictví, tak abychom podpořili odpovědnost ve e, sdílení a také e, chceme, sdílení odpovědnosti a chceme také podpořit politické vedení na nejvyšší úrovni. A potom podněty. To je velice eh, silná záležitost pro eh, zlepšení eh, kontrolních mechanismů. Tam půjdeme v příštím programovém období. A za druhé, chtěl bych se opravdu, chtěl bych se intenzivně pustit do doporučení dvora k zlepšení výkonnosti. Opravdu máme tady důležitý cíl zaměřovat se na výkonnost. Ta musí eh, namlžet na srdci. Chci spolupracovat s kolegy v komisi, se členskými státy, s dalšími finančními aktéry eh, právě na dosahování tohoto cíle. Také bych ráda eh, celý parlament ujistila, že si velmi vážně bereme k srdci vaše doporučení zřídit meziinstitucionální skupinu k výkonnosti a v nadcházejících týdnech přistoupíme k jejímu zřízení, není čas, který bychom mohli plítvat. Občané čekají, že ukážeme, že se dobře staráme o prostředky, které oni nám dávají, abychom sloužili jejich zájmům. A z mé strany, pane předsedo Galliero, toto je velmi silný závazek pro partnerství s dvorem. A s účetním dvorem. Musíme eh, eh, dosahovat výsledku právě na základě dvou pilířů, a sice dodržování eh, předpisů a spolehlivosti. Děkuji. A teď můžeme zahájit rozpravu. Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové, Nejvíce deprimující zjištění zprávy z účastního dvora je ta, že výsledky, kterých dosahujeme těmi financemi, jsou na třetím místě, že to utrácení peněz je nejdůležitější. A paní komisařko, pokud se vám podaří toto potírat, tak se stanete mojí hrdinkou, ale já se obávám, že to bude tak, jak to bylo dosud. Já už jsem to slyšela desetkrát, že v příštím finančním rámci bude vše jinak. Ale proč nevíme, či, jakých výsledků jsme dosáhli evropskými penězmi? Například boj proti nezaměstnanosti mládeže, situace Romů. Čeho jsme dosáhli? Ale protože můžeme tak málo hovořit o výsledcích, tak zde řešíme chybovosti. Ale to je také důležité, protože zde vidíme potom, jak funguje administrativa. A zde mám mnoho otázek. Proč se odlišuje chybovost v regionálních fondech, jak uvádí účetní dvůr a rýží Regi o 2% nebo 6,7 účetní dvůr u rozvoje zemko, venkova a DG Agri má jiné číslo. Je to tak, že se chtějí přednostně chránit před kritikou? Je zde nějaký konflikt zájmů? Paní komisařko, zde na vás čeká mnoho úkolů. Nebo finanční nástroje. Proč 47%, jenom 47% prostředků se dostává k cíli, nebo potírání eh, podvodů. Je to opravdu škoda, když eh, tento úřad vidí svoji prioritu eh, v potírání administrativní záležitosti a ne těch skutečných případů. A potom úřady jednotlivých států. Ve výročních zprávách generálních ředitelství vidíme velké korekce ze strany komise a proto si klademe otázku, zda my zde jako v eurozóně potřebujeme sankce pro nesprávný reporting členských států. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám paní Gresle. Ani paní Ayala Sandr. Děkuji vám paní předsedkyně a paní komisařko, srdečně vás zde vítáme blahopřejeme k nové funkci a děkuji také vám, pane Caldeiro, za úsilí účetního dvora při vytváření nových analýz, nových projektů a nových návrhů, které jsou opravdu velice dobré a odvážné. Máme novou komisi, máme nový parlament a máme zde také nové rozpočtové období. A v posledních sedmi letech to bylo opravdu velmi těžké a nyní zde máme velké výzvy týkající se rozpočtu a problémy s výdaji, které jsme dosud neměli. Program pana Junkera, kde jsou částky 200 milionů na investice, je těžké to všechno uhlídat a účetní dvůr nás informoval o tom, že se to bude muset hlídat a dohlížet na to. A bankovní nástroje, to je také čím dál tím komplikovanější a i zde tedy budeme muset spolupracovat s jednotlivými hospodářskými úřady. A vlastní zdroje. Účetní dvůr říká, že zde jsou problémy s věrohodností a například HDP členských států, stále se prohlubující rozpočtové schodky, které se čím dál tím hůře kontrolují a také deficit vlastních zdrojů. Máme zde tedy velké obavy nejenom v oblasti výdajů, ale v podstatě také na straně příjmů. Každopádně děkuji panu Kalderovi a děkuji účetnímu dvoru za to, že jste ukázali na výdaje v roce 2013 290 euro na každého evropského občana ročně. A těchto 290 euro na každého občana EU z evropského rozpočtu, když samozřejmě není vše bez chyb, ale bylo zde jenom 13,6 eur na občana EU jako chybovost. To se zdá být nízká částka, ale přesto je třeba ještě prohloubit a posílit kontrolu. A já vám chci ještě jednou poděkovat, poděkovat za to, že účetní dvůr také pracuje s různými tendencemi a veličinami 45 miliard ve společné zemědělské politice i zde snižování chybovosti je 0,2, ale v rozvoji venkova máme také určitou chybovost a je dvojnásobná 6,7, i když se obecně snížila. Takže jsou zde různé trendy a různé výše. Proto bychom raději viděli, kdyby zde byl postup zaměřený na výkonnost a snižovaly se e, výdaje, ale také se objevovaly určité sankce, které by vedly k tomu, aby administrativa i občané byli konfrontováni s méně problémy. Pan Čarnecký, minuta půl. Pani předsedkyně. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, děkuji e, panu předsedovi Kalderovi, e, panu Lazarovi který eh, je v současnosti eh, dobře eh, známý. Je dobré, že tady je poprvé také ne jenom už na zasedání výboru, ale tady na plenárním zasedání paní místopředsedkyně Georgieva. Podívejte se na americký týdeník Newsweek. Tam je taková zajímavá mapa, která ukazuje problémy jednotlivých kontinentů. Pokud o Evropu, tak na druhém místě je otázka nezaměstnanosti mládeže. A na to jde hodně peněz eh, z Evropské unie. I upřímně řečeno nejsem si jistý, jestli jsou dobře využívané. Mám ten dojem, že právě naopak. Eh, chtěl bych řek, říci docela jasně, a ta zpráva o tom mluví eh, pěkně. Stále hospodaření s evropskými financemi není dobré. Je třeba to napravit. Hospodaření s těmito prostředky Eh, úspěšnost využívání eh, roste. Eh, v současné době máme na nějakých 320 miliard závazků a poroste to i nadále, ale uvědomme si, že porostou i naše dluhy. Nemáme žádný konkrétní nápravný prostředek, pokud jde o chybovost v platbách. Dříve to bylo kolem 5% a teď je to trochu pod 5%. Upozorňuji na to, že eh, dvě eh, eh, záležitosti jsou regionální politika a zemědělská politika. Právě politiky, které jsou pro chudší země, pro země méně rozvinuté. A to jsou určité hrozby do budoucna. Každopádně vám děkuji účetnímu dvoru za práce v této otázce. Děkuji a, a nyní pan Ali, který má dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, vážená komisařko, vážený pane Caldero, nejprve bych chtěl poblahopřát Evropskému účetnímu dvoru za roční zprávu, která nás upozorňuje na důležité aspekty. Je potřeba si uvědomit, že evropský rozpočet musí být náležitě posouzen. Tady tato oblast, eh, abychom se věnovali také hrubému národnímu produktu, to je velmi důležité, protože odsud pochází 70 evropského rozpočtu. Tudíž z mého pohledu to, že Evropský účetní dvůr tady našel takové velké nedostatky na straně komise, je potřeba tady zahájit eh, celý proces verifikace a zlepšit eh, naši strategii. Komise ve své odpovědi nesouhlasí s většinou nálezů Evropského účetního dvora. Nechci zacházet do detailů této zprávy, ale mám pocit, že obě strany mají úplně odlišný přístup ke všemu už i k makroekonomického hlediska. Mám tady určité pochybnosti. Za prvé, po negativním posouzení práce výboru GNI a ACI, kterému předsedá Eurostat, je potřeba se spolehat na, nevím, zda je možné se spolehat na informaci předloženou tomto institucí. A za druhé je několik mezinárodních organizací, které distribuují makronomické organizace, například Eurostat, Světová banka, Mezinárodní měnový fond a všichni tito také mají důležitá empirické údaje. Každopádně je zde také něco pozitivního. Komise si je vědomá významu těchto doporučení a souhlasí s tím, že se mi bude držet. Tudíž eh, účet, audity by se měly zaměřovat hlavně na výsledky, na to, kde jsou splněny cíle a myslím, že ke zlepšení může dojít jenom, jestliže členské státy budou koordinovat své činnosti s místními a regionálními orgány již na samém začátku přípravy programu a projektu. Toto by bylo přínosné i pro zprávu na celé evropské úrovni. Děkuji a slovo má pan Stajes. Jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. Leží před nás mi trudná fakta, výčet už zde předvedli kolegové, ale 80% se vydává společně s členskými státy a v tom jsou velké problémy. Členské státy se neujímají své zodpovědnosti. Pan Caldera o tom jasně hovořil. Ve většině případů státy vědí, že dochází k chybám, ale neřeší je sám uváděl chybovost v oblasti rozvoje venkova, životního prostředí a dalších 6,7%, kdyby státy vystupovaly náležitě, mohlo to klesnout na 2%. Regiony, transport, nyní a když zareagují státy 3,9. Zaměstnanost nyní 3,1, když reagují státy 1,8. Je jasné, že musí vystupovat členské státy, potřebujeme akční stát pod vedením komise, paní Georgievy a musí vzniknout trostátní deklarace jednotlivých ministrů financí. A ve federálních státech to musí být určitá sestava těch dílčích států, ale toto prohlášení ministru financí musí říct, já jsem odvedl jako minister financí svoji práci, zajistil jsem dostatečnou kontrolu tam, kde bylo potřeba, pokud to nenastalo, tak zde přichází ta zodpovědnost politická příslušného ministra. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Vali. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl zamyslet nad tím, co říká Evropský účetní dvůr o výkonnosti strukturálních fondů. Jsem tady nový, tak bych to rád pochopil. Jaká byla přidaná hodnota Evropské unie v posledních letech? Eh, vypadá to, že komise dává nějaké takové eh, základní metodické pokyny a potom členské státy už si dělají svoje projekty, ale vypadá to, že tady není schopné zajistit výsledky tohoto financování, protože první zájem by měl mít za prvé vynaložit prostředky, ne o ně přijít, za druhé snažit se respektovat normy a za třetí až teprve nakonec se vůbec vyhodnocují nějaké dosažené výsledky. Takže všechny tyto miliardy, které byly získány na úkor všech těch, kdo pracují, eh, nezajišťují žádnou spravedlnost. A to, když to může vést k tomu, že daňoví poplatníci se mohou domnívat, že tato instituce je úplně zbytečná, protože se jedná o prostředky, které by možná lépe si zpravovaly členské státy samotné. Já se tedy ptám, jak je možné, že děláte, že celé léta jste toto neviděli? Přece celá léta uh, už se ta, ten dort mohl krájet mnohem lépe, mohl se rozdělovat mnohem DP. A takhle se politické strany kryjí jedna druhou. Vitória se domnul Vilinský. Děkuji, slovo má pan poslanec Vilimsky. Ano, já si kladu otázku, proč se zde někteří opravdu nerdí, protože když se na jednu stranu představíme pana Junkra, který vytvořil ve své zemi raňový ráj a na druhou stranu eh, občané eh, Evropy za to musí platit, za to, co udělal jejich předseda komise Juncker ve své zemi, a na druhou stranu zde diskutujeme o 7 miliardách eur, které účetní dvůr rozkryl, za což děkujeme, že 4% z prostředků EU nebyla vyložena řádně. A já si kladu otázku, kdo zde přebírá skutečnou zodpovědnost. Jsou to ti poslanci, kteří zde nesedí, kteří eh, se ujímají té zodpovědnosti za ty 4 miliardy eur, nebo kdo je ochoten se toho chopit? 120 milionů lidí, to je čtvr, téměř čtvrtina EU, je ohrožena chudobou a přece není možné zde prostředky EU a daňových poplatníků takto nakládat. A z toho plyne, je třeba podporu opět vrátit členským státům na vnitrostátní úroveň, protože kdo jiný než státy má znalosti o tom, jak nakládat prostředky a kontrolovat je. Děkuji. Děkuji vám, vážení kolegové. Pokusíme se dodržet eh, řečnickou dobu pan Salama na minutu a půl. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, Nejdřív bych poděkoval eh, ústřednímu dvoru. Eh, ta eh, výroční zpráva za rok 2013 objasňuje více problémů než kdykoliv předtím. Celková chybovost byla 4,7% a pokud budou započtena a implementována v opatření, tak to bylo 6,3%. Ale nejdůležitější je kvalita, ne ta čísla. Jenom eh, jedna, jeden, jeden příklad eh, spolehlivosti informací, které členské státy posílají komisi. Eh, chybovost strukturálních politik podle komise je 2,8. Pouhých 2,8, ale pozor, ne. Když se podíváte zblízka, jako účetní dvůr, tak uvidíte, že je to děsivých 6,9. Takže eh, jedno z platných, eh, eh, jeden z platných potřebů této zprávě je, že národní úřady ve většině členských států měly dost informací, ze kterých mohly vycházet. Vážená paní předsedající, tohle musíme napravit. Auditní stopy musí existovat až na úroveň programu. Aby se tohle mohlo stát, musí, potřebujeme plnou eh, transparentnost eh, už disponibilních informací a zjednodušená pravidla. Jedině pak se budeme moci eh, soustředovat na to, co říkala komisařka Georgieva, když byla předložena výroční zpráva. Řečník je, řečník je přerušen. Omlouvám se, musím vás přerušit, říká paní předsedající. A nyní pan Liberacký dvě minuty. Paní eh, předsedající, eh, vážený pane eh, předsedo Kalderasi, vážení poslanci, tohle bude vlastně poprvé pro více než polovinu nových kolegů debata o e, v mm, absolutoriu rozpočta a my e, víme, že musíme dávat jasné signály. Musíme e, už uzavřít cyklus učení, o kterém teď hovoří někteří členové učitního dvora, abychom dosáhli trvalého zlepšování. To opravdu potřebujeme. Všechno to souvisí s vážnou prací, ne s tím, abychom se dostávali do titulků bez chyb, bez chyb nebo eh, čisté výdaje, to není cíl sám o sobě. Je to velice důležité, ale vůbec to nestačí. Evropské prostředky lze vynakládat zcela správně podle pravidel, ale musíme je zaměřovat na jasné eh, cíle. Zajistit růst a zaměstnanost. Tyto cíle jsou tak důležité dnes. Paní komisařka Georgieva a zbytek nové komise musí mít e, v ruce nástroje k měření sociálních dopadů a výsledků e, evropských programů. Členské státy a regionální úřady jsou našimi partnery tady po této straně a musí zajistit, aby každý cent z evropských fondů šel správným směrem. Pamatujte prosím, Eh, investujte, ale neutrácejte ty prostředky. Potřebujeme eh, eh, dobrou výkonnost v různých oblastech, kam se peníze dávají. Proto tady máme mezi skupinu Komise pro dobrou výkonnost a musí do ní být zapojena nejenom komise, ale i parlament ze všech klíčových oblastí, tak abychom rychle mohli vytvořit a implementovat skutečně sdílený eh, přístup v výkonnosti v eh, evropských programech. Děkuji a nyní pan z minutu. Er e Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel eh, je poněkud nešťastné, že Evropský účetní dvůr už nemůže schvalovat údaje, protože je tady skutečně příliš mnoho těch chyb a neplníme dvouprocentní míru chybovosti. Chtěl bych mluvit ale o něčem ještě závažnějším, a to sice na jedné straně nemáme evropskou přidanou hodnotu eh, na to, za co se vynakládají finanční prostředky. To je opravdu velký problém. Máme obrovský rozpočet, ale nemáme pocit, že ty prostředky jsou vynakládány dobře. Máme pocit, že by se lépe vynaložily v rámci členských států. A druhá věc, eh, chci říci, že eh, máme slíbenou více peněz od EU, než v rozpočtu skutečně je. Pokud tomu nebudeme přistupovat v této sněmovně se vší vážností, tak do budoucna se budeme potýkat s velkými problémy. Doufám, že kolegové k tomu tedy vážně přistoupí. Děkuji a slovo má pan Arnold jedna minuta. 60 sekund není dostatečné, abych se náležitě vyjádřil k této zprávě. Nějakých 70 milionů euro, které bylo úplně vyplýtváno, špatně vynaleženo. Eh, budují se různé eh, projekty a zaměstnanci na to musí doplácet. Toto špatné řízení a podvody nás připravují o cené prostředky. Každé selhání v členském státu je selhání obecným v nás všech. A i u projektů zpravovaných Evropskou komisí máme 3,7 míry chybovosti. V loňském roce komise jednoduše ignorovala 21 doporučení auditorů. Pouze 79 doporučení bylo implementováno úplně, anebo dokonce jenom částečně. Jestliže by soukromý podnik ignoroval to, co mu říkají auditoři, tak by skončil ve vězení. Pokud uh, jsou tady předkládány 19 let kuse špatné projekty, to je špatně. Děkuji, slovo má pan Eliot. Jedna minuta. Vážená paní předsedkyně. Děkuji vám za slovo a děkuji účetnímu dvoru za tak jasnou zprávu. Finanční zpráva Evropské unie zatím není dostatečná. Máme zde vynakládán rozpočet a s těmi vynakládáním rozpočtu, tak jak je, to nemá žádné důsledky. Nepřejeme si porušování pravidel, různé chyby, omily, které poukazují i na e, různé oblasti, jako například korupce v oblasti veřejných zakázek. Jsou zde finanční závazky, kde je nevynaložených 322 miliard. No a pak chápete, že čím dál tím méně občanů, kteří by věřili v tento systém a celé je to ještě více šokující, protože zde vlastně komise ignoruje suverénní státy. Děkuji, a není pan Deutsch, minuta a půl. Děkuji vám za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážený pane předsedou účetního dvora, vážená paní komisařko, dovolte mi poděkovat v první řadě účetnímu dvoru za předložený materiál. A chci říci, že to je skutečně velice kvalitní materiál, který zde ozřejmuje celou řadu věcí pro Evropský parlament. A jsou zde dva důležité údaje. Dovolte mi je zopakovat. V roce 2013 v rámci rozpočtu Evropské unie jsme vynaložili 148 miliard eur a 4,7% plus minus neodpovídalo pravidlům. Takže ta chybovost byla značná. Znamenalo to nějakých 7 miliard. A v této souvislosti máme mnoho povinností vyšetřit všechny důvody a pak zde máme jeden závažný další problém, o kterém se velice málo hovoří. Oč jde? Je tam těch 7 miliard, které byly nesprávně vynaloženy a pak máme nějakých 25 až 30 miliard, to je ten objem peněz, který Evropská komise nevyplatila zatím na správně vyplněné doklady týkající se čerpání z fondu soudržnosti. Takže jak to vypadá s tím vynakládáním evropských prostředků? Děkuji. A nyní další řečník na minutu 30. Děkuji eh, paní předsedající a děkuji eh, předsedovi eh, v účetního odvora. Jsem si jistý, že všichni zde v sněmovně uvítají, že dvůr opět skonstatoval, že výdaje byly zákonné a v souladu s předpisy. Ovšem Eh, u plateb eh, ta 4,7% chybovost je příliš vysoká. Zdůraznil bych, že hovoříme o, o chybách a ne o podvodech. Eh, víme, že většina z těch chyb eh, se vyskytuje na úrovni členských států, ale to podporují čísla, která ukazují, že eh, chybovost u projektů se sdíleným řízením je mnohem vyšší než u přímo řízených projektů. Musíme tedy dělat daleko více toho se členskými státy, zejména s těmi, které rok co rok jsou problematické a vítal bych eh, nějaké nové nápady paní komisařky v této věci, jak můžeme pomoci členským státům snížit chybovost. Stejně jako ostatní bych se také chtěl vyjádřit eh, k otázce výkonnosti. Eh, účetní dvůl Já se omlouvám, paní předsedkyně říká, už vám vyběhl čas, i když jsme nenastavili správně ty hodiny říkám, že ty hodiny nebyly eh, správně nastavené. Takže už vám skončila eh, řečnická doba. Dobrá, děkuji, říká řečník. A nyní má slovo pan Ashworth, minutu. Vážená paní eh, předsedkyně, já si myslím, eh, že eh, ten, eh, to negativní auditorské prohlášení, negativní výrok je stále deprimující, ale říkám si, jaký je tady pozitivní přístup. I komise, i účetní dvůr správně říkají, že čas začít znovu a řešit dlouhodobé problémy. Konkrétně tady hovoří o problematice změny kultury. Ano, souhlasím, ale dovolil bych si navrhnout, že tím východiskem by měla být, nebo bychom měli začít této sněmovně. My jsme přímo volenými zástupci eh, Evropského lidu. My jsme eh, sněmovna, která určuje eh, rozpočet výdajový. Eh, eh, z eh, prostředků daňových poplatníků. Ale přesto nemáme žádné pravomoci, abychom sledovali hospodaření s rozpočtem. Nemůžeme přeskoumávat výdaje komise a nemáme žádný mechanismus, kterým bychom posuzovali správně vynaklád, správné vynaložení prostředků. Jedině když měníme takovouhle kulturu, tak se dostaneme na cestu směrem k pozitivnímu prohlášení auditora, čistému výroku. A nyní paní Adolfi. Děkuji. Děkuji předsedovi Evropského účetního dvora za jeho prezentaci. Z výroční zprávy eh, vidíme, že od roku 2009 až dnešnímu dny míra chybovosti neustále roste. A jedná se celkem o nějakou hodnotu 30 miliard euro. Považuji to zcela za neakceptovatelné, aby zde byla taková velká chybovost, a to i v administrativě EU penze, eh, různá stipendia. To tady nesmí přece vznikat žádné chyby. V historickém momentu této závažné hospodářské krize, kdy požadujeme úsporná opatření u našich občanů, musíme dbát velký pozor na každý výdaj, na každou veřejnou zakázku i na vybudování nových evropských budov. My v naší skupině tedy doufáme, že nový pan předseda Juncker, který sliboval, že zajistí optimizaci, nebo respektive, že který zajišťoval optimizaci zdanění v Lucemburku, že se bude věnovat stejné optimalizaci i těchto prostředků. Děkuji a slovo má pan Bonanno, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl požáda, pozdravit 70 eh, odborářů, kteří jsou z mého regionu, kteří nás sem přišli navštívit. Uh, Odbory, odboráři, to je začátek naší demokracie, kteří nás vždycky podrží, když jsme v problémech, takže děkuji těmto odborářům, kteří nás přišli zastoupit za, a kteří zastupují to nejlepší z italských institucí. Já tady mám pouze jednu minutu na své vystoupení a chtěl bych říci, mé předchozí zkušenosti jako poslanec jsme boroval proti mafii v, i v Itálii a měl jsem možnost znotkat se s jedním uh, Eh, prokurátorem Pětrem Grasem, který se nyní stal předsedou našeho senátu. A on tehdy bojoval proti mafii a on mi řekl, mafie to není něco, co vidíte ve filmech Kmotr na Sicílii nebo na jihu Itálie, ale mafie, ta jde tam, kde jsou peníze, tam, kde jsou velké zájmy. A když tady vidím, že eh, Evropský účetní dvůr mluví o 7 miliardách, tak říkám vám, mafie je i tam, mafie je i v Lucembursku. Mafie dělá ty, všechny tyhle hrozné věci v Evropě. Tam, kde je něco hnusného, tam je vždycky mafie. A Evropa je celá hnusná. Už jste bohužel vyčerpal svoji řečnickou dobu a není paní Schmidt. Rozpočtová zpráva za rok 2013 nás konfrontuje s chybovostí 4,7%. To je číslo, které bez eh, provedených korekcí dokonce by stouplo na 6,3%. I když pravděpodobná chybovost předchozím rokem klesla o 0,1%, tak přesto je zde 6,3% nesprávně vynaložených prostředků. Jak o hlavní slabinu Evropského rozvojového fondu účetní dvůr uvedl kontrolní systémy, které Eh, byly analyzovány v souvislosti s kontrolou řádnosti vynakládání výdajů. Výsledky kontroly ex ante vedou k obavám. Měly sloužit k tomu eh, předem vlastně rozkrýt nebo zabránit nebo eh, vylepšit situaci s nesprávným vynakládáním peněz. Všichni víme, že takto to nemůže pokračovat. Je třeba zde vyslat jasné signály a použít stávající kontrolní systémy a mechanismy a posílit je. Už je to 20. výroční zpráva a je to politování hodné ba děsivé, když po 20 letech kontroly eh, ze strany účetního dvora stále zde nejsme schopni řádně vynakládat prostředky bez dobré chybovosti. Musíme zde být aktivní, protože vynakládáme daňové prostředky evropských občanů. A tak, jako používáme své soukromé prostředky, tak chceme také používat eh, zdroje Evropské unie. Děkuji. A nyní pan Gajer na minutu 30. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, já se eh, připojuji k obecným slovům díkům adresovaným účetnímu dvoru. Viděli jsme, že chybovost při naplňování rozpočtu EU klesla lehce v roce předchozím 4,8% a nyní o něco méně. Ale je to jediná referenční hodnota, kterou bychom zohlednit? Asi ne. Kdo se vyzná v prostředkících EU, tak ví, že křivky výdajů v rámci programového období se vyvíjejí různě. To znamená, na začátku je méně pladeb, ať jak je schvalováno více projektů v členských státech, tak ty platby narůstají. Takže by bylo dobré se podívat na to, jaká byla situace před sedmi lety, kdy jsme byli ve stejném bodu období prostředků minulého rozpočtového období a tehdy byla chybovost 7,3 Jinými slovy, chybovost nyní na konci období 2007 až 2014 klesla o více než třetinu, než tomu bylo před sedmi lety. A já si myslím, že to je politický úspěch. Co by se navíc dalo udělat pro to, aby se snížila chybovost? Domnívám se, že zde klíč leží v rukou členských států a čituji ze zprávy účetního dvora, protože je asi potřeba pro některé kolegy, aby nahlédli do originálního dokumentu a slyšeli ho. Je zde řada nesprávných postupů a úřady v členských státech měly dostatek informací k nápravě chyb a jejich odhalení a bylo by možné snížit eh, regionálním rozvoji to na Děkuji, není pan Šulík na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. E, Evropský účetní dvůr opět nalezl miliardové chyby. Už po 20. se konstatuje, že za uplynulý rok byly chyby a nedělá se nic. Byly to chyby, které se týkají výdajů, které byly učiněny v rozporu v pravi, s pravidly a vůbec se nezjišťuje, které výdaje byly nesmyslné. Evropský účetní dvůr konstatuje, že jde na prvním místě o utracení peněz, potom, aby to bylo souladu s pravidly, až na třetím místě, zda to celé má smysl nebo ne. To je celé pomílené. Toto přece není myšlenka, na které by stála Evropa. Vybírat peníze od daňových poplatníků a potom je zpět rozdávat. To přece není ten smysl, aby politici si hráli na Ježíška, někomu peníze brali, jinému dávali. Společná zemědělská politika, to je přežitek minulého století, je třeba ji zrušit a hned máme 50 miliard, nebo eurofondy, to tež. Přinášejí jenom zlé věci do jednotlivých zemí.

Děkuji za slovo. Děkuji a slovo má paní Kiniči, jedna minuta. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařce Georgievě, děkuji panu předsedovi de Caldeirovi, který nám přednesl tuto zprávu, kdy i dnes jsme si jako už dlouhou dobu připomněli ty samé problémy a mimo jiné vysokou míru chybovosti, kdy v roce 2013 jsme dosáhli 4,7% a to zejména v těch sektorech, kde eh, je odpovědnost na vynakládání prostředků v rukou členských států. Je tedy nezbytné, aby byly eh, vyřešeny a zanalizovány všechny tyto případy této vysoké chybovosti, abychom pochopili, proč to nefungovalo náležitě a abychom nastavili lepší mechanismy, tak jak to navrhuje i účetní dvůr. Ale jsou tady potom ještě dva důležité další aspekty. Jednak účinné vynakládání těchto prostředků a potom také eh, to, že tady byl velice pasivní přístup a potom to má negativní dopad na víceleté programy. již, paní komisařko Georgievo, já se domnívám, že je potřeba, aby Evropská komise intervenovala rychlým a rozhodným způsobem a aby stanovila náležité priority. Děkuji. Vidím, že paní poslankyně Sulin zde není. Eh, pokud se tedy nemýlím, dávám slovo rovnou panu poslanci Fande Kampovi. Máte minutu a půl. Mikro, s'il vous plaît. Ja, Tak funguje to? Výborně. Děkuji předsedovi Evropského účetního dvora a také paní komisařce za jejich slova. Jistě nebudete překvapení, že se připojuji ke kritickým slovům paní Gresle. Bude se opravdu něco měnit v příštích letech? To je přece ta hlavní otázka. Chybovost, která klesá se 4,8 na 4,7 no, s dovolením, to je příliš málo vzhledem k evropským občanům. Protože to jim přece takto nemůžeme říci. Tak to s tím nemůžeme přijít domů. Přišli jsme o 7 miliard eur. A rozhodně se nepřipojuji ke kolegům, kteří tvrdí, že ty peníze dostala mafie, ale jsou to peníze, s nimiž bychom mohli třeba vykompenzovat polovinu nedostatečné německé infrastruktury. A proto se chci paní komisařky zeptat, co v příštích letech budeme dělat, zvláště vzhledem k členským státům, protože členské státy zde hrají mnohem větší roli, než si myslíme. A opět vás žádám o pozornost, tak jako to bylo během slyšení, věnovat se těm vnitrostátním prohlášením o řízení státy mají velkou zodpovědnost při vydávání evropských prostředků a ta je větší, než si tady v Bruselu myslíme. A nakonec, paní předsedkyně, otázka zjednodušení. Jak podávání žádostí, tak i to vyučtování přece může proběhnout jednodušeji. Děkuji. Je zde na vás modrá karta, pane Fanekampe. Přijímáte ji? Pan Gajer 30 vteřin. A prosím, hovořte do mikrofonu. Vážený pane kolego, já vás znám jako seriózního kolegu, protože jsem se přihlásil o slovo. Protože si myslím, že jste se dopustil určitého omylu. Vy jste tvrdil, že 7 miliard eur zmizelo. A já vám přečtu, co k tomu říká účetní dvůr. Chybovost odhadnula eh, dvorem Není žádné plítvání nebo podvod, je to odhad e, prostředků, které neměly být vyplaceny. Mohl byste říct zpět slova, že 7 miliard zmizelo? Pane van de Kompe, máte 30 vteřin. Děkuji kolegovi za tuto otázku. Ano, tím vlastně vyle, vy, objasňuje, vylepšuje moje stanovisko. Těch 7 miliard, to má kolego pravdu, nezmizely, ale byly nesprávně vynaloženy. Děkuji vám za pozornost. Hmm, děkuji. A nyní se dostáváme k části Catch the Eye a slovo má paní Anderson. Děkuji. A také bych chtěla říci, že děkuji auditorům za tuto zprávu. Vím, že vaše práce je někdy velice nedoceněná a já myslím, že by, je škoda, že tento sál není dostatečně plný kolegové hovořili o tom, že je důležité klást důraz i na výkonnost, ale zároveň nesmíme zapomínat také na důležité téma absorpce. To je rovněž velmi důležité pro využívání fondů. E, v Spojeném království jsme pod průměrnou mírou absorpční schopnosti a to není v pořádku, protože potom takovéto prostředky jako podpora nadbytečných pracovníků, podpora mladých, to všechno by bylo možné ještě lépe využít a stejně tak ostatní fondy, kterými se zabývá tato zpráva, aby zareagovala na svého kolegu, tak naprosto není pravda, že evropské e, prostředky jsou zbytečně vynakládány. Ne, jsou to dobré prostředky, ale děkuji. A slovo má pan Marias. Jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Evropské unii určitě netrpíme nedostatkem pokrytectví. Komise i trojka ukazují kritickým prstem na Řecko a ostatní země na jihu a vyžadují úsporná opatření a e, krutá nápravná opatření. A to všechno v době, kdy komise není schopna si udělat pořádek ve svém vlastním domě, mezi svými vlastními úředníky v době, kdy dochází ke špatnému ekonomickému řízení, jak vyplývá ze zprávy účetního dvora. Kdo za to ale nese vinu? Kdo za to ponese odpovědnost? Za to, že byly ty prostředky takto špatně spravovány. Ve době, kdy máme miliony a miliony nezaměstnaných v naší komunitě, eh, kdy máme zde korupci, kdy dochází tedy k plítvání prostředků, Mm, kdy se utrácejí peníze jenom proto, aby byly utraceny. To jistě není uspokojivé, to není dobrý finanční management na straně komise. Viděli jsme, že docházelo k porušování pravidel. Děkuji, pan Stotesko. Ehm, gospa predsedujoča, hvala za eh, besedo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji, že jste mi dala slovo. Eh, já bych chtěl říct, že vítáme tuto zprávu Evropského účetního dvora. Je dobré, aby eh, tato instituce provedla analýzu efektivního využívání evropských prostředků. Ale chtěl bych zdůraznit jednu věc. Evropské prostředky by bylo možné využít lépe. To je jistě pravda. Eh, to je to, co říká účetní dvůr. Měli bychom si stanovit jasné cíle takto dosáhneme tohoto výsledku. A já myslím, že to je právě to, na co bychom se měli zaměřit. To je to, na co by se měla zaměřit komise. Měli bychom se podívat na všechna ta pravidla, která jsou příliš komplikovaná, která vytvářejí překážky, která eh, brání v účinném využívání evropských prostředků. Některá pravidla jsou dobrá, ale některá pravidla vedou spíše k opačným výsledkům. Děkuji se vám, pan Etheridge, jedna minuta. Děkuji. Já jsem členem výboru REGI a my jsme procházeli některé ty nesrovnalosti, které tam vypluly a celá řada z nich není ničím závažným nebo špatným. Jsou to skutečné chyby, k ním došlo. Je tedy důležité, abychom našli, jak to udělat, aby ten systém byl jednodušší, aby lidé nebyli tak zmateni. Já věřím, že velká část těch nesrovnalostí vznikla skutečně v dobré víře, ale přesto i tak jsou to prostředky daňových poplatníků. Takže když máme systém, kde lidé nechápou, co mají dělat, tak je zde možnost, že se objeví i podvod na velké, na vysoké úrovni. Čili každá země v této kritické době se snaží co nejlépe využít ty prostředky a snaží se eh, o to, aby nedocházelo k té chybovosti. Děkuji, se má paní Morvaj. Minut, jednu minutu. Děkuji. Vážená paní komisařko, vy jste ve svém projevu řekla, že města čekají od nás, tedy od Evropské komise, že eh, se postaráme o jejich prostředky. Promiňte, že občané to očekávají. Jak to ale chápete, jak to chcete dosáhnout? Protože vemte si tu situaci. Evropské komisi předsedá člověk, jako je pan Juncker. U něho se zjistilo, že uzavíral jako minister financí nějaké tajné dohody v Lucembursku s nadnárodními společnostmi, aby eh, přesunem do jeho země se vyhnuli zdanění a tím pomáhal dostávat prostředky do kapsy svých občanů a bylo to všechno na úkor i malých a středních podniků. Můžeme takovému člověku věřit? Mohou občané takovému člověku věřit? Nemyslíte si, že by měl rezignovat? Děkuji a slovo má pan Kaputo. Děkuji, paní předsedkyně. Ve své výroční zprávě o roce 2013 účetní dvůr poukazuje na to, že se stále klade velký důraz na kvantitativní aspekt. V období 2007 až 2013 se klade důraz stále jenom na množství vynaložených prostředků. V souladu eh, podle příslušnými normami se úplně ignorovaly nějaké dopady eh, ta míra chybovosti představuje nějakých 7 miliard a to je příliš mnoho. To, co mi říká paní Georgieva, to je pravda. Řekla správně. Nemůžeme ztrácet další čas. Musíme dávat také pozor na kvalitu a musíme také podporovat kulturu výkonnosti. Rovněž se mi líbilo, když jste hovořila o byrokracii, protože to je druhá část této mince a není žádný čas už na to, abychom eh, ho dále ztráceli. Musíme tedy to všechno uchopit mnohem lépe v novém programovacím období. Děkuji a tímto končím Catch DI. Jako poslední má slovo pan Obamaj. Děkuji, Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, máme to tady každý rok, tak jako přicházejí Vánoce, tak přichází i zpráva účetního dvora a děkujeme velice vašim ambiciozně angažovaným spolupracovníkům, kteří nám dávají tyto informace, ale já s Hruzou sleduji tyto diskuse už pět let, že závěry účetního dvora a jejich doporučení jsou důsledně ignorována. Přitom jsou to dobrá doporučení, například kontrolovat praktické využití těch financí a nejenom podle firmálních kritérií protože to výkaznictví není dostatečné a nemá cíle, nemají zde prioritu. A podporujeme věci, které e, neodpovídají těm závazkům. Například jsou problémy v oblasti ochrany životního prostředí a pohody zvířat. Dámy a pánové, zde nám Unie připomíná taky obrovský ropný tanker, který je těžkopádný, pohybuje se kupředu, ale není schopen změnit kurz a vlastně to je i kapitán, který ten kurz vůbec nechce měnit. Děkuji vám, pane kolego, a nyní má slovo paní Georgieva po této kolu každý aj. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi ocenit komentáře, které zde zazněly. A e, zpravodajka zde vyjádřila jasný názor a také mnozí vyjádřili svoje očekávání a touhu vidět lepší finanční zprávu vůči našim občanům. Dovolte mi zde tři poznámky. Za prvé, co to vlastně je ta chybovost? Je to to, co to je? Jsou to chyby. Některé chyby vznikají nesprávným řízením fondů, některé zase nesprávnou evidencí a určité malé procento, konkrétně 0,2 jsou skutečně peníze, které se ukradnou. 0,2 to je příliš mnoho, sice o 0,2 Neměli bychom ale zaměňovat chyby, které jsou plně účetními chybami, zaměňovat je s nesprávným nakládáním prostředky, ba podvody. Musíme se jasně uvědomit, o čem mluvíme. Pokud nebudeme e, správně definovat problém, tak ho nebudeme schopni vyřešit. Druhé téma, otázka, co s tím děláme a uděláme. Ta větší část chyb, které jsou skutečně chybami, tak zde se neustále usilujeme o školení lidí ve spolupráci s členskými státy školíme ty, kdo nakládají s evropskými prostředky. A je to úkol, který si žádá ještě větší pozornost. Protože když budeme mít lidi, kteří budou znát a náležitě aplikovat pravidla, tak samozřejmě se sníží ta míra chybovost. A máme už celou řadu dokladů, že dobře provedené školicí programy vedou ke snižování chybovosti. Takže ten lidský faktor je nesmírně důležitý. Také poskytujeme výrazné pobídky v tom novém programovém období. Pozitivní pobídky 6% peněz se e, dává stranou, aby se odměnila dobrá výkonnost a máme zde i negativní e, pobídky, to znamená v případě nesprávného nakládání s evropskými penězi, vlastně stahování peněz evropských fondů. A děláme už mnoho a hodláme udělat ještě více pro zjednodušení pravidel. Nyní jsme zharmonizovali pravidla způsobilosti v nejrůznějších oblastech. Například včera jsem se setkala s kolegy komisaři a diskutovali jsme o oblasti výdajů a o tom, jak vlastně tento postup dále prosazovat jak o tom také hovořil účetní dvůr. No a třetí věc, kterou chci říct, je otázka, bereme tu zprávu vážně? Ano, bereme. A účetní dvůr ve své zprávy číslo 19 z roku 2013 uvedl, že komise náležitě plní doporučení účetního eh, dvora a že účetní dvůr analyzoval několik doporučení a že se vidí, že se zlepšilo finanční řízení na straně komise. A i tuto zprávu musíme brát náležitě vážně. A to zvláště v souvislosti s tou změnou, kterou musíme provést od té kultury, která jenom řeší to e, dodržování pravidel ke kultuře, která se zaměřuje nejenom na toto, ale i na účinnou výkonnost. A já zde vystoupím příští rok a přes příští rok a doufám, že zde budou výsledky, o kterých bude možné hovořit. Já eh, slibuji, že zde budou takové výsledky, u nich bude možné podat zprávu. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní má slovo pan Kalder, aby uzavřel rozpravu. Eh, Vážená. Pokud máme se eh, dostat někam dále, tak nejdříve poděkuji za laskavá slova na adresu nás a naší práce. Rád bych vám poděkoval jménem všech, kteří eh, tady eh, na tomto pracovali. A teď zareaguji na některé věci, které zde v debatě eh, padly. Ne proto, že byste se přímo ptali, ale myslím, že je důležité, abychom si udělali jasnou představu o tom, co se bude dít. Naše zpráva jasně konstatuje, že Musíme změnit kulturu využívání prostředků, protože jsou k dispozici. A jinak eh, o ně přijdeme. Musíme zajistit, aby systém fungoval efektivněji. Ve své zprávě jsme ukázali, že členské státy eh, se snaží eh, předcházet tedy úhradě Eh, v evropských eh, fondů špatným způsobem. Pokud se pokusíte podpořit a členské státy v této snaze, tak je eh, jasné, že i komise se musí snažit podporovat ty preventivní kroky. Samozřejmě mílit se je lidské, Nicméně, když člověk udělá chybu, tak, ji musí, tak ji musí napravit. A v naší zprávě eh, konstatujeme, jaké pravděpodobní dopady budou mít ta napravná opatření přijatá eh, komisí a členskými státy. V některých oblastech, dokonce i tento eh, rok, v některých ohledech můžeme říci, že bylo možné snížit chybovost velice blízko tomu prahu významnosti. Takže Nemusíme měnit pravidla. Pravidla se změnila na tento finanční rámec. Musíme je uvést v život. Čili teď je chvíle jednat. Členské státy a Evropská komise tady musí jasně jednat. Tím, že zjednodušíme pravidla, tím, že jasně eh, řekneme, jaké jsou naše cíle, tím, že Vytvoříme eh, programy pro investice, které jsou orientované na výsledky. Budeme hledat eh, skutečné dopady eh, na život evropských občanů a budeme mít ty, budeme dávat ty správné podněty. Ty, kteří budou podávat větší výkon, by měli mít větší podnět, dostávat více. Paní předsedající, já bych rád uzavřel tím, že dodám, že naše nové zaměření na eh, řízení na základě výkonnosti, eh, kterou eh, evropští občané snáze uvidí, musí se promínat celým systémem v budoucnosti to potřebujeme, abychom zajistili prosperující ekonomiku, která bude eh, tvořit pracovní místa a chránit životní prostředí. Myslím, že všichni, kdo jsme tu, se snažíme jít tímto směrem. Pokud jde o, o účetní dvůr, tak je na komise členských státech, aby se zaměřili na tuto eh, kulturu hospodaření, kdy půjde o výkon při vydávání evropských eh, prostředků. Tímto je eh, debata uzavřena a dalším bodem je prohlášení komise k mírovému procesu v Severním Irsku. A, a eh, teď předstoupí komisařka Kretu, naší bývalá kolegyně, aby střídá komisařku Georg.